Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Bude probíhat společné zasedání s výborem pro rozpočtovou kontrolu a s rozpočtovým výborem. Já bych velmi rád dal slovo Ingeborg Gressle, která prokázala velkou autoritu a zkušenost v mnoha jednáních trialogu, která proběhla aby ústila v dohodu s radou o tomto návrhu zjednodušení a přeskumu finančního nařízení Evropské unie. Bohužel, paní Gresle má problémy s dopravou, zdržela se na cestě, takže dnes večer tady s námi nemůže být. Takže bych požádal našeho spoluspravodaje Richarda Ashworta, aby nám řekl to základní, než se budeme vyslovovat k textu jako celku. Připomínám, že se jedná o jediné hlasování, které se týká výsledku třístranných jednání s komisí a radou s cílem dosáhnout dohody v prvním čtení o návrhu na změnu tohoto finančního nařízení. Text, který je nám dnes večer předkládán, získal ve čtvrtek souhlas Koreperu a byl nám předán spolu s dopisem předsednictví Rady z 19. dubna, kdy se požaduje přeskum ze strany právníků lingvistů ještě před plenárním zasedáním v červenci. A politická prohlášení budou přiložena k hlasování na plenárním zasedání. Já doufám, že budou eh, dosaženy naše ambice, především pokud jde o zjednodušení a nebudeme podezíráni zklamavé reklamy ze strany příjemců fondů Evropské unie. Pouze implementace ukáže, jak to vlastně bude. A teď už bych rád dal slovo Richardu Ashwortovi, protože jsme měli dva zpravodé, Ingeborg Gressle a Richarda Ashworta. Thank you, Chairman. Um... Děkuji. Chtěl všem kolegům, že přišli na hlasování o této zprávě. Já jsem eh, překvapen, když jsem sem přišel, tak jsem měl pocit, že to je určitý rekord, protože to je nejdelší zpráva, nejkratší hlasování. Tam bylo 700 stránek textu, který jsme prošli. Pane předsedo, vy jste byl se mnou, těch 14 trialogů, minimálně 4 hodiny každý. A pak je to všechno jednom hlasování. Tak, to, tak bych si představoval zjednodušení. Zjednodušení. Toto téma e, zmiňuji, protože to je jedna z e, oblastí, kde myslím, že bychom mohli pracovat na finančním nařízení, co týče zjednodušení. E, to znamená usnadnit přístup k evropskému financování snížením byrokracie. My jsme se mm, prověřili všechny kontrolní procesy a je důležité, aby byly mm, jasné, aby e, nedocházelo k podvodům a zneužívání. Nicméně jeden z problémů, který se objevoval, je při hledání zjednodušování se objevil jiný problém, totiž rozpočtování podle výsledků. Když se díváme na budoucnost, tak je jasné, že financování rozpočtem bude um, omezenější a po, požadavky vyšší. Proto komise a budoucí poslanci budou muset svá rozhodování a priority co se týče alokací financí, založit na mm, faktech, na přidané hodnotě a hodnotě za vyložené prostředky. Pilířem musí být tedy rozpočet podle výsledku. Já si pamatuju na počátky tohoto rozpočtování do budoucna, by to mělo být efektivnější. Nicméně jsem chtěl na to upozornit, protože to je jeden z nejdůležitých prvků Několik příkladů toho jednoduchého eh, procesu zjednodušování žádání registrace grantu, kde klademe nůraz na výsledky, na jasnost a přeměřenost kontrol a auditů. Myslím, že parlament eh, bude posílen a jsme zachovali naše stávající kompetence a především jsme etablovali princip alokace grantů neziskový. Posuzovali jsme nové instrumenty, jako trust, trustové fondy. My jsme zamítli používání trust fondů pro in, interní management. A nyní je na komisi, aby efektivně používala nové nástroje, které jsme vytvořili. Eh, které problémy, na které chci upozornit – Jednak jsme měli další diskusy o krizových rezervách, eh, kontroverzní diskusy o EFSI a eh, vztahu ke konvenčním financováním podle eh, kapitoly 1. A poslední problém byla data implementace. Bylo by normální, zavádět nové finanční nařízení v prvnímu lednu, ale vzhledem k omnibusu a nová, novým pravidlům, nové praxi, eh, výbor REGI, to jsem zmínil, eh, společná zemědělská politika. Takže je tady taková vícevrstevná implementace, která by nicméně měla efektivně fungovat. Já jsem řekl, kolik práce eh, jsme tomu věnovali a eh, proto bych chtěl poděkovat jednak radě, která tady sice není, ale chci kolegům připomenout, že estonské předsednictví, především Sár, který je zástupce, ehm, je, jich odvedl 99% práce velice efektivně. Udělalo to na mě velký dojem. Ehm, komise Nadia Kalvino, její tým. Chci poděkovat i jim. A také samozřejmě nechci zapomenout na pana komisaře Etinera. Ehm, stínovým zpravodajům chci poděkovat za jejich spolupráci, ehm, administrativě. Vám, pane předsedo, chci poděkovat za vaši pomoc a podporu. a Velice E, jsme si toho cenili, bylo to nad rámec vašich povinností a já jsem vám velice vděčen, chci to zdůraznit. A na závěr samozřejmě i Gressle, bez níž by to nebylo možné. Je smůla, že tady není, ale Inge žije finančním nařízením a já jako spoluzpravodaj musím říci, že mi to velice usnadnilo život, než by tomu bylo jinak. Takže Inge, její tým, Martin odvedli vynikající práci a chci jim poděkovat. Bien. Je voudrais Děkuji. Já bych se rád připojil ke všem těm díkům a přidal bych k tomu Richarda Ashworda a žádám, abychom zatleskali všem těm, kteří se podíleli na té obrovské práci. A nyní v průběhu této práce já jsem vyjádřil přání, abychom zašli ještě dále, pokud je o zjednodušení. Ovšem, komise řekla, že se naplňuje víceletý finanční rámec a nemůžeme jít dále, než jsou tedy jeho hranice. Ale za těchto podmínek, protože my připravujeme příští víceletý finanční rámec, bych nechtěl, aby nám řekli, dobře, ale my uplatníme zjednodušení, které bylo uplatňováno ve víceletém finančním rámci 2014-2020. Proto apeluji na komisi, aby Zároveň s příštím finančním rámcem 2021 až 2027 proběhlo nové zjednodušení finančního nařízení, protože, vážení kolegové, velmi často operátoři velmi těžko prožívají implementaci víceletého finančního rámce. Ten může být podle mě ještě zjednodušen. Já si vzpomínám, že jsme museli jednou eh, upravit sponsoring. A každý si říkal, co to vlastně je ten sponsoring. A bylo řečeno, že to musí být eh, v naturálích a ne v hotovosti. A ten sponsoring byl proto, aby se tím upravil apel našich ambasadorů, našich vyslanců v zastoupeních Evropské unie, když se slaví 9. květen, tak často nemají peníze na to, aby uspořádali recepci, aby nakoupili šampaňské a jednohubky. A to jsme museli upravit. Takže k tomu je vlastně ještě jedna stránka, velmi důležitá stránka navíc v tomto nařízení. No a teď, kolegové, můžeme přistoupit k hlasování. Vložili jste hlasovací karty do hlasovacích zařízení, takže si to vyzkoušíme. Simulace, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Ne. Máme 25 karet. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zdá se, že ale nemá svou kartu, protože ji zapomněl v hlasovacím zařízení ve Štrasburku, takže bude hlasovat zvednutím ruky. Dobře, a nyní vás vyzývám, abyste se vyslovili k celému textu, který je výsledkem dohody v třístraném jednání. Zahajuje hlasování, je to tedy hlasování po jménech. Končím hlasování. Hlasovali jste pro, vážení kolegové? Ano? Pro? Takže to máme. 21 pro, 1 hlas proti a 4 se zdrželi. Vy se zdržujete. Dobře, 5 se zdrželo. Text je přijat. A tím jsme tedy vyčerpali pořad jednání. Děkuji vážení kolegové za vaši účast a blahopřeji zpravodajům Richardu Ashfordovi a Ingeborg Kressle. Well, nous, on voit notre, euh,